ve prohlášení komise. Slovo má komise. Paní Marian Tyson, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s potěšením vám chci představit návrh komise týkající se změn eh, ve směrnici o vysílání pracovníků přijatý kolegem eh, ve Štrasburku dnes odpoledne a chci vám říci, že ten inkoust na, eh, na tom textu ještě nezaschl. Svobodný pohyb pracovníků a služeb jsou dvou ze čtyř základních svobod na našem trhu. Od té doby, co jsem vstoupila do funkce, jsem se jimi zabývala těmito svobodami a byly často spochybňovány. A zabývala jsem se následujícími aspekty. To je mobilita ve vysí, vysílajících a přijímajících státech, skutečné procesování stávajících pravidel, za třetí specifické nevyváženosti, které jsou viděny jako neférové, a za čtvrté zajištění rovných podmínek na jednotném trhu. Jsem hluboce přesvědčena, že bychom neměli ignorovat tyto obavy, ale že bychom se jim měli věnovat. Jak se na to máme zaměřit? Tak máme reagovat. Především bychom neměli odhlížet od hodnot svobodného pohybu, protože na nich stojí eh, spojená Evropa a přinášejí prospěch našim občanům, pracovnímu trhu i naší společnosti, našim společnostem. Potřebujeme taková pravidla, která budou jasná, férová a budou stejným způsobem procesovaná. To pokaždé není pravda dnes. Je tu prostor pro zlepšení. Podle mého názoru nyní máme čtyři nástroje, které můžeme využívat a které nám poskytují vnitrostátním orgánům lepší nástroje a více nástrojů k dosažení toho, že svobodný pohyb pracovníků bude eh, spravedlivý. Máme platformu, máme Juris, máme eh, směrnici o svobodném pohybu pracovníků a máme také prosazovací eh, směrnici o eh, vysílání pracovníků. To jsou čtyři nástroje a všechny by měly být společně implementovány. Naše služby poskytují aktivní asistenci členským státům. Jakmile dojde k té transpozici, k, té, eh, k tomu, kdy hm, expiruje v červnu lhůta, komise nebude váhat k hm, v tom, aby eh, použila nástroje nutek k prosazování eh, těchto směrnic, protože eh, tyto texty budou platné natolik, nakolik je budeme prosazovat. Implementovat pravidla, která máme k dispozici, je jedna věc. Je ještě zapotřebí jít dál. Potřebujeme aktualizovat a posilovat pravidla tam, kde je to zapotřebí. S tímto cílem jsme finalizovali přípravu balíčku pro mm, mobilitu pracovní síly na konci loňského roku a jak víte, jsme se rozhodli odložit přijetí toho balíčku až po skončení Evropské eh, rady Eh, kdy eh, padne rozhodnutí tak, abychom eh, neinterferovali s politickým diskursem. A teď je jasné, že nemůžeme změnit koordinaci sociálních aspektů, ale jsou tu jiné aspekty svobody pohybu pracovníků, kterými se můžeme zabývat a komise dnes přijala legislativní návrh, který jsme oznámili do našeho pracovního programu na rok 2016. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci velice jasně eh, říci, jaký je můj politický názor. Potřebujeme více vysílání, nikoli méně vysílání pracovníků v Evropě. Je to 1,9 mm, eh, milionů pracovních míst, což je velký mm, nárůst ale je to pořád ještě mizivé procento naší pracovní síly, kterého se vysílání týká. A proto jako komise usilujeme o to, aby mizely ty bariéry v poskytování služeb eh, přeshraničním způsobem. A když usilujeme o lepší poskytování a hlubší poskytování přeshraničních služeb, musíme také usilovat o to, aby tento systém byl uspořádán spravedlivým způsobem, jak pro pracovníky, tak pro podniky. Hodně bylo vyřčeno a napsáno o propojenosti pravidel vnitřního trhu a sociálními pravidly v Evropě. Tržní pravidla by měla podle některých eh, převládnout, podle jiných zase sociální ochrana. Ale vypadá to ve skutečnosti tak, že ten sociální evropský model eh, potřebuje, aby oba dva tyto aspekty šly ruku v ruce to už je tady od směrnice v roku 1920, 1996 až e, do dneška. Podporovat přeshraniční služby, ochranu pracovníků a rovné podmínky mezi místními a přeshraničními poskytovateli služeb. To jsou všechno důležité prvky. Za těch 20 let, které e, proběhly od e, schválení směrnice z roku 1996, samozřejmě se změnil evropský pracovní trh je tu několik velkých členských států, máme 28 členských států, jsou tu různé rozdíly v jednotlivých členských státech a místo konvergence vidíme spíše divergenci. Jsou tu eh, velké rozdíly v minimálním platu. Eh, od roku 96 eh, se to, tento poměr změnil z 1 ku 3 k 1 ku k deseti. A mění se také systém odměňování v jednotlivých členských státech. Někteří pracovníci mají právo na třináctiměsíční mzdu eh, nebo mohou mít kompenzaci za cestování. Stávající pravidla pro vysílání pracovníků eh, ne, neposkytují na toto všechno odpověď a vzniká takto určitá nejistota. A to je špatné jak pro vyslané pracovníky, pro které je obtížné dosáhnout respektování jejich práv a je to špatné i pro vysílající firmy a navyšuje to transakční náklady. A tím se to staví proti myšlence vysílání celkově, protože vysílání jako takové je příliš složité. Hospodářská soutěž se má zakládat na kvalitě, produktivitě, inovaci, pracovní e, síla je jen jedním prvkem ale ho, hospodářská soutěž zaměřená jen na výšku mest není v zájmu ani podniků, ani pracovníků, ani celého kontinentu Evropy v globalizovaném světě. Například ve stavebnictví, to je 43 vysílených pracovníků v EU, tak vysílání se rozšířilo i do jiných sektorů, e, mezi novináře, bankéře, do e, poskytování zdravotnických služeb a dalších eh, služeb. I tito pracovníci by měli být chráněni. Eh, nicméně stávající směrnice je nechrání a je také zapotřebí se zabývat subdodavateli a externími poskytovateli. Eh, to je velice rozumné. Mm, samozřejmě subdodavatelství poskytuje využívání celé řady mm, různých schopností ale je zapotřebí zajistit eh, spravedlivé podmínky, protože ne pokaždé jsou zajištěny eh, rovné mzdy a další rovné podmínky. A to vede k nespravedlnosti, segmentaci pracovního trhu a konvergenci směrem dolů, spíše než směrem, směrem nahoru. A to opět není trh, který si přejeme, to není vnitřní trh, který bychom si přáli pro naše občany. Je jasné, že potřebujeme cílenou revizi eh, směrnice o vysílání pracovníků z roku 1996, abychom to točno vyřešili, abychom aktualizovali pracovní eh, pravidla podle stávajícího kontextu. A Vím, že mnozí si vzpomínáte na složité diskuze ohledně prosazovací eh, směrnice. Byla jsem tehdy eh, poslankyň v Evropském parlamentu, takže si to také dobře pamatuji. Ale jsem přesvědčena, že tentokrát se nám podaří najít schodu. Od mm, počátku práce v mé funkci jsem bedlivě naslouchala eh, zástupcům jednotlivých politických skupin, jednotlivým aktérům, zástupcům členských států. Je zapotřebí lépe chránit vysílané pracovníky, mít spravedlivé podmínky eh, mezi poskytovateli služeb, kteří jsou lokální a kteří jsou zahraniční. Potřebujeme více transparentnosti a více eh, právní jistoty ohledně principu proporcionality, nediskriminace a také větší eh, respekt k subsidiaritě a k systému národních mest. Návrh přijatý dnes komisí se zabývá právě těmito obavami a zaměřuje se na ně vyváženě. My žádáme cílené přizpůsobení na základě eh, mest, mzdové situace a dosavadních eh, rozhodnutí soudního dvora a také eh, podle státních, vnitrostátních specifik. Nejedná se tedy jen o pouhý princip výšky výšky odměny, eh, který byl aplikován. Také se chceme zabývat sociálním zabezpečením tak, aby eh, pro účely pracovního práva i sociální zabezpečení, tak ti pracovníci, kteří pracují do 24 měsíců, byli chápáni jako ti, kdo byli integrováni do pracovního trhu hostitelské země. Abychom lépe eh, sladili tuto směrnici Eh, s prací, se směrnicí o, o mm, dočasné práci a agenturách o, eh, pro dočasnou práci, tak, aby eh, tyto směrnice byly společně sladěny. Já doufám, vážené poslankyně, vážení poslanci, že si prosudujete tento návrh Evropské komise. Já jsem viděla určitě komentáře ohledně toho neoficiálního návrhu v tisku. Takže doufám, že si náš návrh přes, eh, prostudujete s otevřenou myslí a s konstruktivním duchem. Jak víte, jsem připravená přestoupit znovu před Evropský parlament a diskutovat eh, o všem, co bude zapotřebí. Eh, komise nadále bude s kolegislátory spolupracovat. Je to pro nás potěšení a doufáme, že se nám podaří dosáhnout dobré dohody. Děkuji. Domnul Pan Kasa na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane eh, předsedající. V prvé řadě mi dovolte poděkovat paní komisařce Tyson. Já se domnívám, že je na místě jí poděkovat. Ona vykázala značnou dávku odvahy, když zahájila debatu na téma této směrnice, která měla daleko k dokonalosti. A my jsme se domnívali v EPP, že je opravdu na místě některé aspekty vylepšit. Existuje zda určitá kontroverze a asi se mnou ani teď nebudou všichni souhlasit. I ve vlastní straně se odehrávají velké debaty a není vůbec jednoduché ani pro EPP se na tom všem shodnout, pokud jde o nově navrhované řešení komise. Já bych v tuto chvíli chtěl apelovat na všechny, i kolegy z ostatních politických stran, v tuto chvíli si nemůžeme dovolit být populisty. Tento parlament by měl vysnat jasný signál, že jsme jednotní a že skutečně usilujeme o kompromis. Společně se spravodajem se o to maximálně vynasnažím, budu spolupracovat se všemi koordinátory, se všemi zpravodaji za všechny politické strany a budu usilovat o kompromis. Máme zde jasný základ pro to, aby se nám podařilo dosáhnout kompromisu. Pokud se to podaří, tak tím vyšleme jasný signál radě. Rada totiž potřebuje takovýto jasný signál. Děkuji. Děkuji vám. Modrá karta. Přijmete ji? Prosím. Ano, děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Vážený pane kolego, mluvil jste o jednotlivých politických frakcích. Já jsem si myslel, že je na místě otázka za mou frakci SAD. Jak to myslíte, když říkáte, že je potřeba vyplácet lokální minimální mzdu, eh, respektive eh, máme mít nějakou průměrnou mzdu? Děkuji. Já jsem se pokusil říci, že samozřejmě ne všichni dostanou přesně to, co se představovali, ale zde v tuto chvíli máme situaci, kdy každý trochu získá, každý o trochu přijde. Nejde jenom o to, co já chci, co já získám, ale jde o to, čeho jsem schopen se vzdát, abychom všichni z toho těžili. Pokud budeme nadále populisté, tak nakonec všichni budeme tratit, zvláště pracovnice. Pracovnice potřebují, abychom byli jednotní a hlídali jejich práva. Děkuji. Paní Steinruck, dvě minuty, prosím. Děkuji. Nejde o to omezovat vysílání. Jde o to, aby vysílání eh, v rámci Evropy probíhalo spravedlivě. Paní Tyson, já jsem velice ráda, že komise eh, ví, že ta eh, prosazovací směrnice sama nestačí, že je potřeba mít i separátní směrnici což je tedy mimo jiné výsledek tlaku odboru a nás sociálních demokratů, kdy byl tedy tento návrh teď o víkendu ještě zlepšen. Já si, myslím, že komise si to mohla ušetřit, kdyby brala sociální dialog vážně. Princip stejného platu za stejnou práci na stejném místě musí platit pro všechny, a to včetně vyslaných pracovníků. Ale musí to samozřejmě platit pro všechny druhy kolektivních smluv. Kromě toho musí být jasné, že minimální standardy nelze vnímat jako maximální standardy. Členské státy musí být v takové pozici, aby i nadále mohly vytvářet přísnější pravidla na ochranu pracovníků a pracovnic. Vítáme, že se zde zakotvuje poprvé omezení doby vyslání. Hovoří se o 24 měsících, ale to je vzdáleno od reality. Podíváte-li se například na, stavebnici, tak, na stavebnictví, tak polovina vyslaných pracovníků zde pracuje méně než půl roku. Takže já si myslím, že naším cílem musí být omezení na 6 měsíců, aby se situace zlepšila. Kromě toho, je potřeba řešit skutečné problémy, například takzvané řetězové vysílání Ehm, nekonečné řetězce subdodavatelů bez jasné odpovědnosti, firmy na PO Box, samostatná vydělečná činnost, eh, vysílání vypůjčených pracovníků, tlak na sociální ustanovení, eh, tlak na vysílání kvůli nižším sociálním výdajům a tak dále. To vše musí být při revizi eh, směrnice o vysílání, ale i při revizi směrnice o sociálních systémech zohledněno. Děkuji, přijímáte modrou kartu od pana Šulceho? Ano? Tak prosím. Děkuji. Paní kolegyně Steinruck, vy jste z Německa jako já a hovořila jste eh, právě teď o principu stejného platu na stejném místě za stejnou práci. Mě by zajímalo, jak byste například pro Německo eh, vnímala to stejné místo. Byl by to spolkový stát nebo region nebo celé Německo nebo co? Protože, jak víte, za stejnou práci jen v Německu máme různé platy. Tak jak to vnímáte? Bez mikrofonu. Ano, to je přesně to, co chci říct. Já jsem řekla všechny regionální a sektorální kolektivní smlouvy a minimální platy. To musí být základ pro tuto směrnici o vysílání pracovníků. Pokud na jednom místě platu, pracují dva lidé, dělají tu samou práci, pak musí mít i stejnou odměnu a stejnou úroveň sociální ochrany. To je přece fér, ne? Děkuji, paní McIntyre. Minuta. Děkuji. Právě hovoříme, právě jsme hovořili o lepší tvorbě legislativy. Musím říct, že toto není příliš dobrý příklad. Je to pravý opak lepší legislativy. Myslím si, že je skutečně špatný nápad tuto složku znovu otevírat, dokud stále čekáme na implementaci té eh, vynucovací směrnice v členských státech. Vím, že toto je cílená revize, ale není to něco, co bych vítala. Co se týká eh, podrobností, eh, princip odměny za ochranu pracovníků je daleko širší než ta původní směrnice, která hovořila pouze o platech. Bude to mít pravděpodobně negativní dopad na menší podniky, na malé a střední podniky v Evropě. A ačkoliv tento návrh přímo nehovoří o principu stejné odměny za stejnou práci na stejném místě, eh, předpokládám, že toto je pokus komise, jak tuto ambici protlačit musíme být i velice opatrní, abychom nevytvořili další zákon s nezamýšlenými um, dopady. Děkuji. Akceptujete modrou kartu od svého kolegy, kterého máte tam po levici? A paní kolegyně odmítla. Aha. Dobře, tak si to pak vyříďte v předsálí. Paní Dlabajová, dvě minuty. Já myslím, že každý může odmítnout eh, modrou kartu a nesmíte je nabízet, na, nazývat zbabělci. Pane předsedo, to je naprosto nepřijatelné. Děkuji. So, uh, Dlabajová. Paní Dlabajová, prosím. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko předložený návrh revize směrnice o vysílání pracovníků byl pro nás značným překvapením. vždyť stejnou problematiku řešila už minulá úprava která je přijatelným a vyváženým kompromisem mezi principem volného pohybu služeb a potřebou zajistit přiměřenou ochranu pracovníků včetně pravidel minimální mzdy. a tak se hned v úvodu ptám jaký cíl vidí komise v revizi právního rámce v době kdy ještě ani neuplynula doba pro implementaci platných předpisů a nejsou známy její výsledky? není takový přístup v rozporu se zásadami better regulation které se komise zavázala dodržovat? komise předpokládá že nová revize vytvoří lepší konkurenční prostředí a zajistí lepší platové podmínky. bude to však platit v celé evropě? neobává se komise snížení konkurenceschopnosti podniků z ekonomicky méně vyspělých členských států a potažmo ohrožení pracovních míst vysílaných pracovníků? vzala komise v potaz reálnou ekonomiku v členských státech včetně rozdílných úrovní platů? obávám se totiž že nový návrh povede ke sporům mezi členskými státy a opět zvýší bariéry pracovní mobility. nové pojetí pravidel není právně definované na úrovni eu ani členských států a bude mít negativní dopad na přeshraniční podnikání malých a středních podniků které jsou páteří evropské ekonomiky. evropa která není konkurenceschopná uvnitř nemůže uspět ani globálně a já myslím že zrovna teď tu konkurenceschopnost co nejvíc potřebujeme. takže vám mohu zaručit že alde udělá vše pro to aby konkurenceschopnost evropy a její základní principy zachovalo. děkuji. Eh, děkuji a prosím eh, pana handla. Děkuji vám za poslední čtyři roky eh, vysílání pracovníků v Evropě exploduje. To by nebylo špatné, kdyby explodovaly i zprávy o zneužívání tohoto fenoménu. Nastupuje komise s takovým hezkým pokusem eh, ukončit toto zneužívání. Je to princip eh, stejného platu za stejnou práci na stejném místě. Ale přečtuli si ty dokumenty, které alespoň já mám k dispozici, tak musím říct, že to, co tam stojí, neznamená stejný plat za stejnou práci na stejném místě. Protože tam chybí ten začátek a ten konec. Eh, pokud vyslaní pracovníci teprve po 24 měsících jsou na stejné úrovni jako tamní pracovníci, tam kam jsou vyslaní, tak to nestačí. Nevyřešili jsme problém všeobecného ručení podniků eh, v subdodavatelském řetězci, kde i nadále dochází k platovému dumpingu. To se týká i veřejných zakázek. Nevyřešili jsme eh, otázku samostatně vydělečných osob, které se i nadále vysílají v podstatě jako zaměstnanci, kterými ale nejsou. Nevyřešili jsme zneužívání toho vysílání, eh, systému vysílání agenturními pracovníky a nevyřešili jsme ani otázku efektivní kontroly členských států nad vysíláním, protože informace eh, výměňované mezi členskými státy se nijak neřídí. Tento návrh zkrátka nedostačuje, paní komisařko. Je potřeba eh, to jak si sepsat lépe. A pokud to nedokáže komise, no tak to bude muset být parlament, kdo prosadí princip stejného platu za stejnou práci na stejném místě. Děkuji. Pa... Paní Lambert, minuta 30. You, děkuji vám, pane předsedající, děkuji paní komisařce za prezentaci. Všichni chápeme, že je potřeba zajistit, aby pracovníci byli dobře chráněni, ať už jsou odkudkoliv a kdekoliv pracují, aby nebyli zneužíváni a aby jejich firmy fungovaly v rámci práva. Je potřeba zajistit, aby vysílání pracovníků nebylo používáno jako mechanismus, který by záměrně měl tlačit platy a sociální standardy dolů. Ehm, uvědomujeme si, že v otázce vysílání pracovníků máme stále určité obavy v celé řadě sektorů a ehm, bereme na vědomí, že ta implementační směrnice zatím nebyla ve všech členských státech transponována a mno, mnozí z nás se obávají, že členské státy vlastně ani nemají náležité prostředky, co se týká například inspekce práce, aby ta implementace efektivně proběhla. Byli jsme požádáni zaměřit se na to, aby tento, zda tento návrh splňuje naše obavy. Já myslím, že mnozí přesvědčení zatím nejsou. Je potřeba, abychom se dozvěděli, eh, co bude s těmi kolektivními smlouvami, které tady jsou údajně zahrnuty. Ehm, samozřejmě tady jsou, je to v souladu s ehm, judikaturou soudního dvora, ale mohli bychom jít ještě dál. A jak to vypadá s firemními kolektivními smlouvami? Jsou tu a proč ne? Co se týká platových balíčků, zdá se, že toto nepokrývá pouze plat. Ehm, Všem je zde celá řada států, které stále aplikují minimální platy a ne minimální platy, ze kterých lze vyžít. A ačkoliv toto se zdá být i dobrým nápadem, já si myslím, že je potřeba zvážit, že pro některé lidi asi není tak e, úplně skvělou představou, že budou mít nižší plat. Je potřeba skutečně se zaměřit na celou škálu problémů, které zde máme, abychom je mohli efektivně řešit. Děkuji, pan Aker, dvě minuty. Směrnice o vysílání pracovníků umožňuje společnostem poslat své pracovníky do cizích zemí, kde jsou přitom nezaměstnaní, kteří hledají práci. A kdo si spo, vzpomene na stávku v roce 2009 v rafinérii Lindsay, tak si musí uvědomit, že tohle je přímý dopad takovéto legislativy. Byl to jeden stát bez přezraničního dopadu, který takto rozčílil lidi ve Spojeném království. Ti, kteří pracovali na dočasnou smlouvu, neměli možnost vzít se hypotéku, neměli možnost bydlení. A u nás naši voliči nemají tento luxus a přitom pořád musí platit své účty. A to je přesně problém této směrnice a volného pohybu, protože se uvolňují standardy, co se týče eh, minimální mzdy. Jsou to podniky, které platí minimální mzdu a mohou jednoduše ovlivňovat migrační toky, které naopak ty platy táhnou dolů. Je stále je zřejmější, že Evropská unie je, jde za velkými eh, obchodními eh, příležitostmi. 23. června všichni ti pracovníci, kteří přišli o práce kvůli tomu, že přebyl někdo levnější, ti přijdou a řeknou své. Evropská unie je o těch pár málo lidech a jsou to ti uh, početní, kteří nakonec řeknou své. Paní Jazovlecka, prosím. Děkuji vám, pane předsedající kolegové. Paní komisařko, já bych na úvod chtěla poděkovat paní komisařce ohledně sociálních politik, které jsou eh, v centru zájmů. A to vyžaduje pozornost jak ze strany komise, tak ze strany Evropského parlamentu. Evropská komise tak rychle přijala tento výsledek ani ne eh, za dva roky po tom obtížném vyjednávání. Všechny politické skupiny, všechny členské státy hlasovali a také mm, eh, přijali směrnici o výkonu eh, směrnice o vyslání pracovníků. Já si myslím, že je škoda, že si komise nepočkala na výsledky této prováděcí směrnice. Podle komise je nezbytné změnit směrnici o vysílání pracovníků a přizpůsobit ji komunitárnímu právu, aby se zajistila rovná hospodářská soutěž ve všech podnicích. Ale když se podíváme na práci e, komise, tak nám připomíná, že vysílající firmy Eh, na sebe eh, berou náklady, kterým nemusí čelit místní podniky. Tím se může oslabit například konkurence na vnitřním trhu. Vzpomeňme na vysílené pracovníky. Často pracují na eh, místním trhu ehm, ale teď se jedná o e, přesuny mezi západním a východní částí Evropy. Riskujeme, že vzniknou určité šedé zóny. Evropská komise s Evropským parlamentem by měly e, paní e, řečnice je přerušena. Pan Jungriuš. Děkuji, pane předsedající. Pane, paní komisařko, minulý Týden u nás se psalo o tom, že stovky pracujících z Rumunska pracuje v nizozemských docích za euro na hodinu. A že to je jen pro jakousi eh, firmu, která je jen prázdnou schránkou eh, v Rumunsku. Je zapotřebí podívat se na eh, to, jaká máme prázdná místa a nedostatky v legislativě, protože ti, kdo budou chtít, je tam najdou. A je zapotřebí revidovat eh, tuto situaci. Už dlouho si uvědomujeme, že 28 jednotlivých trhů může fungovat pouze tehdy společně, když bude zaručena eh, důstojná mobilita, spravedlivá mobilita a to i v souvislosti s pracovníky. A myslím, že prosazování eh, mobility pracovníků je důležité a já jsem proto, aby byla jasně stanovená zodpovědnost, například u agenturních pracovníků, aby bylo zajištěno, že budou mít rovné odměny za práci. Nicméně to ještě není všechno, jsou to ještě veliké eh, rozpory ohledně eh, sociálních příspěvků v členských státech. Například to tak bylo i u těch Rumunů, kteří pracovali eh, v docích eh, v Nizozemsku. My tomu eh, říkáme v Nizozemsku, že to je ehm, taková prémie za to, že si můžete vybírat. A Samozřejmě, že je zapotřebí prosazovat eh, princip eh, stejné odměny za stejnou práci. Děkuji. Pan Zotovský, jedna minuta. Už funguje mikrofon? Pane předsedající, vážná paní komisařko, komise nás trochu překvapuje ve chvíli, kdy zahajuje práci na nové frontě, Evropská unie už teď čelí velké krizi. Omezení svobody pohybu, to je dopad té směrnice o vysílání pracovníků. A ta také navyšuje nezazměstnanost Evropské unii. Spotřebitelé jsou první, kdo jsou postiženi tímto jevem a budou tedy obětí návrhu komise. Kdo z toho bude mít naopak výhodu z tohoto návrhu komise? Ti, kdo využívají kapitalismus, to vidíme stále více, například v silniční přepravě. Nemůžeme se Eh, omezovat na ty nejchudší země a vytvářet umělé překážky malým a středním podnikům, protože tím vznikají rozdělení mezi chudými a bohatými zeměmi a tomu my se musíme postavit. Paní Harkin, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Takže nakonec tady máme návrh na revizi směrnice o vysílání pracovníků. Předseda Juncker slíbil stejné podmínky pro všechny pracovníky. Já jsem ráda, že něco takového už vidíme tady. Eh, ta směrnice už je 20 let stará a už jsme měli celou řadu případů před eh, soudním dvorem, Viking a další případy. Takže ustanovení bylo třeba přepracovat. A já mám za to, že prosazovací směrnice se s něčím vypořádá z tohohle, ale ne se vším. A zdále zde je ještě ustanovení 45 smlouvy o fungování Evropské unie a je zde ustanovení 56, kde se hovoří o právech pracovníků. Článek 45 hovoří o stejném zacházení s pracovníky na dobu určitou, na dobu neurčitou pro muže, ženy, ale ne pro vysílané pracovníky. V některých sektorech, jako je například stavebnictví, se eh, objevuje dokonce 30% rozdíl a v některých zemích se stává, že to že to představuje velmi velkou část celého průmyslu. A ano, potřebujeme konkurenceschopnost, ale jak jste sama paní komisařko řekla, tahle konkurenceschopnost se musí opírat o celou řadu prvků. Musí se opírat o produktivitu, eh, expertní zázemí, kvalitu služeb a nejenom na platech. A já bych chtěla říct, paní komisařko, děkuji vám za vaši odvahu, za to, že jste předložila tento návrh. Je to dobrý začátek. Děkuji. Děkuji vám. A pan Liarík, prosím. Spravedlnost je vytváření společného prostoru pro evropské pracovníky. Nepotřebuje eh, to, to, to, co vy navrhujete, paní komisařko, tak to znamená podívat se zejména na konkurenci eh, pracovníků. My chceme a potřebujeme novou eh, směrnici, která bude založena na konzultaci odborových organizací, aby byla, bylo dosaženo skutečné eh, rovnosti v sociálních podmínkách, v pracovních podmínkách a ve mzdových podmínkách aby byl Evropský inspektorát práce, který bude mít možnost takto situaci kontrolovat. Eh, mělo by eh, evropský prostor by se měl stát eh, hnací silou pro všechny pracovníky. A to, co je pozitivní, by nemělo být odmítna, odmítáno. Doamna Reimke, un minut. Pan Reimke, na minuta. Paní Reintke. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři, paní komisařko, milí kolegové. Budoucnost Evropské unie je ohrožena. Mnozí občané již nejsou přesvědčeni o tom, že EU může splnit eh, sliby, které dává. A dokonce i já se sama sebe čas od času ptám. Děláme dost k tomu, abychom vytvořili spravedlivý trh práce, který bude chránit pracovníky před zneužíváním a eh, učiní naše společnosti spravedlivější a bude odolný vůči krizím. S tímto návrhem pro pozměnění směrnice o vysílání pracovníků si můžeme říci, že nezacházíme dost daleko. Neplníme sliby chránit pracovníky před zneužíváním, zejména ty pracovníky, kteří jsou závislí na sociálně kvalitní eh, evropské legislativě, tedy vyslané pracovníky. V této debatě bychom potřebovali takovou Evropskou komisi, která by hájela specificky ta práva pracovníků, kteří přecházejí hranice a tím se stávají zranitelnější. Bylo bylo by potřeba, aby členské státy brali vážně svou povinnost vynucovat legislativu EU. Je škoda, že žijeme v jednom z nejbohatších regionů světa a přesto nejsme schopni náležitě chránit pracovníky před nelegálními a často nebezpečnými pracovními podmínkami a že nesankcionujeme zaměstnavatele, kteří systém zneužívají. Na tom je potřeba pracovat a doufám, že s tímto návrhem se posuneme o kus dál. Děkuji. Děkuji. Paní Anžela, jedna minuta. Grazie, Děkuji, pane předsedající. Paní komisařko, v roce 2014 Evropská komise vydala prováděcí směrnici, která měla zabránit sociálnímu dumpingu vůči dočasně vysílaným pracovníkům do jiného členského státu a měla odhalit ty podniky, které se nazývaly eh, eh, podniky eh, s poštovní schránkou. A byl jen prázdnou, eh, prázdným boxem. Směrnice bohužel ještě nevyřešila eh, velké slabiny. Členské státy mají příliš svobody k tomu, aby využívali kontrolních možností nebo také ne a eh, také využívání sankcí nebo také nevyužívání sankcí. Příliš velká důvěra, velká důvěra dávána eh, členským státům v tom, že budou poskytovat informace a asistenci ehm, těm hostitelským státům a je to příliš velký zmatek ohledně principu pro, prin, proporcionality, což brání správné realizaci směrnice. Je zapotřebí, aby tento text byl velice efektivní a kompletní. Pan Šulce. Děkuji. Eh, paní komisařko Tyson, chci vám v první řadě poděkovat za to, co jste předložila, za to, co jste tady odprezentovala. Myslím si, že to je velice dobrý základ, se kterým lze dále pracovat. Myslím si, že je velice důležité, abychom se i my v Evropě zabývali tímto tématem. Je jasné, že ne vše funguje tak, jak bychom si to přáli, co se týká té, této tematiky v Evropské unii. Ale rád bych varoval před paušalizací. Je potřeba zaměřit se na data, na fakta, ne každý vyslaný pracovník eh, v Evropě je problematický případ. Eh, hovoří se o problematice eh, toho, že se vysílají pracovníci z chudých států do bohatých států a dochází k platovému dumpingu, ale to tak není, protože 50 nebo 60 to ta, u to tak je, ale u toho zbytku je to přesně naopak. Co se týká e, toho problému nezaměstnanosti, samozřejmě toto je problém. Podívejte se na otázku stavebnictví nebo e, e, řeznictví nebo sektor služeb. Tam se tento systém zneužívá, je potřeba proti tomu něco dělat. My máme takový sociální dokument EPP, kde tuto problematiku řešíme. Takže jde právě o ten obsah. A pak mi dovolte zmínit ještě jedno téma, které se týká té, toho stejného platu za stejnou práci na stejném místě. Ono se to poslouchá dobře, ale myslím si, že to není příliš implementovatelné. Co to vlastně znamená plat? Čistý plat, hrubý plat, eh, jaké příspěvky v jaké zemi, jaká stejná práce, co to je? A stejné místo, co to je? Stejný stát, region, eh, spolkový stát nebo co? To bude vyžadovat další diskusy, ke které jsme připraveni. Děkuji. Děkuji, paní Uvskok. Minuta 30. Děkuji, paní komisařko. Eh, děkuji, pane předsedo. Tento návrh má zajistit stejnou práci za eh, stejný plat. Jde o obhajobu sociálního dialogu. Říkáte, že odbory a zaměstnance se mají rozhodovat o platových úrovních, že to nemají být politice, ale situace, která panuje v tuto chvíli, máme zde návrh, který se ubírá úplně opačným směrem. E, řekněme, v minulosti to byl návrh, který se ubíral úplně opačným směrem. Ten stávající návrh, ten je nabízí mnohem lepší výhled. Potřebujeme, aby Evropská unie rozhýbala pracovní trh a zároveň, abychom dosáhli mezníku stejné peníze za stejnou práci. Paní komisařko Thyssen, vy jste hovořila o tom, že plat žen je vždycky automaticky nižší než plat mužů. Ale co platové rozdíly z hlediska geografického. Já myslím, že není přijatelné, aby tohle panovalo. Takováto situace se musí změnit. A změna situace by měla právě být výsledkem působení nové směrnice. My ve výboru pro zaměstnanost na tom s vámi budeme úzce spolupracovat. Děkuji. Děkuji a paní López Pernecho, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Před 20 lety odbory volaly po směrnici, která by zajistila práva vysílených pracovníků. Nám se to nepodařilo dosáhnout, protože poskytování služeb bylo důležitější podle komise než práva pracovníků. A teď zde máme náklady jednotného trhu a další náklady, odměny pro vedoucí pracovníky. Stále se ještě pohybujeme hrozně daleko od toho, co říkal pan Juncker ohledně stejného platu za stejnou práci. Minimální zda to je taková dvojznačná záležitost, která navíc ještě nezahrnuje dávky na sociální politiku zaměstnanosti, takže kolektivní vyjednávání na to téma probíhá, ale stále ještě jsme velmi daleko od cíle. A navíc zde máme čtyři měsíce na vysílání pracovníků a my bychom rádi, aby zde byly dány určité minimální standardy, jelikož jde o téměř 2 miliony vyslaných pracovníků, kteří mají právo na odpovídající pracovní podmínky. To všechno zhoršuje ještě krize, je to veliká výzva, my potřebujeme harmonizovat podmínky a pracovní podmínky. Děkuji. Děkuji a prosím paní Deli. Paní komisářko, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady se hovoří o sociální Evropě to návrh ještě je na půl cesty. Ano, jsou to ale určité úspěchy, například záruka rovné mzdy za eh, stejnou práci, ale pozor na to, nechme těch sloganů, je zapotřebí dál a rychleji a mít skutečné prostředky pro um, pro vysílání pracovníků. Potřebujeme černou knihu eh, podvodných firm, je zapotřebí zajistit správné podmínky, než bude příliš pozdě, paní komisar. Proto říkám, protože sociální dumping je symbolem, eh, který jde proti eh, Evropě, která chrání. Naopak je synonymem eh, pro Evropu, která ničí. Má být harmonizace sociální cenem nahoru. Musíme dát pozor na rizika a proto se hovoří také o účinné, efektivní kontrole o Evropské inspektorátu práce, o e, sociálním evropském e, e, pokrytí a ochraně proti nezaměstnanosti. Děkuji jako další pan Lenars. Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem velice rád, že tento návrh byl předložen a že se na něm pracuje. Víme, že v Evropě je mnoho různých stanovisek i v členských státech. I zde. A chtěla bych poblahopřát paní komisařce Tyson eh, k tomuto eh, textu. Jde o to, aby se zlepšilo eh, postavení mnoha vysílených pracovníků. Podívejme se na vnitřní trh, na svobodu pohybu osob a pracovníků. Tam je to důležité. Eh, právě proto potřebujeme svobodu pracovníků. Nemůžeme hovořit jen o mobilitě pracovníků, potřebujeme k tomu mít i správné rovné podmínky. Některé z priorit již byly zdůrazněny, je to například trvání vysílání Ehm, protože to vysílání ehm, musí být jasně stanoveno jako určité přechodné eh, období a to musí být jasně definováno. A myslím, že je výborný nápad toto takto limitovat. Eh, potom ta otázka eh, situace vysílaných pracovníků je zapotřebí přímo transparentnější, jasnější normy pro tyto pracovníky i ve prospěch trhu. A právě v tomto smyslu se obírá návrh komisařky Tyson. Je to dobře vyvážený návrh, je to dobrý základ k další práci a doufám, že v Evropském parlamentu eh, od pravice po levici, od severu až po jich na tom budeme pracovat vyváženě a zlepšíme tento návrh. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl vysvětlit našim britským kolegům, o co tady vlastně jde. Že jde o to, abychom zabránili zneužívání svobody pohybu na místních trzích, protože tak to být vůbec nemusí. Já jsem to chtěl vysvětlit kolegovi, ale protože on už si odbil svých 60 sekund na YouTube, tak prostě odešel na bar, jako to tak bývá. Ale mám ještě pár sekund, tak chci poblahopřát paní komisařce a poděkovat jí za to, že nás opravdu vyslechla a že se maximálně snažila hodně. Kolegu hovořilo o tom, kolik toho ještě před námi je. Univerzální kolektivní vyjednávání to nemá význam ve e, Spojeném království, protože my e, takovýto systém nepoužíváme my potřebujeme šest měsíců, nikoli, e, nikoli ten limit, ale jde o to, že je to dobrý návrh. Děkuji. Uh... Děkuji, děkuji paní Regner, jedna minuta. Eh, děkuji. Eh, drahá paní komisařko, vy jste to sama řekla. Eh, konkurence, ke které dochází, je většinou nespravedlivá, protože se zneužívají platy, sociální náklady a neplacení sociálních příspěvků. Takže v podstatě nejde vůbec o nové nápady ani o, o, o inovaci. Nicméně v této souvislosti Eh, je nutno říci, že tento návrh je super důležitý a já ho považuji za návrh dobrý, protože nám na stůl dává něco konkrétního. Konkrétní otázka. V Rakousku se často udílejí zakázky nejlevnějšímu nabíziteli, nejlevnější firmě. Eh, tyto firmy eh, často pracují s lidmi, kteří jsou vyslaní více než dva roky. A pak se děje toto. Prot, totiž Sociální příspěvky se mají platit v zemi původu, ale oni nikdo nezaplatí a bohužel se o tom nikdo nedozví, protože nefunguje přeshraniční výměna informací. Bude možné tímto návrhem jak si sloučit fungování této směrnice o vysílání, eh, té vynucovací směrnice, ale i sociálních eh, orgánů napříč eh, hranicemi. Děkuji, pan Benefit, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Konečně máme před sebou tolik očekávaný text návrhu směrnice o vysílání pracovníků. Jak říkala paní komisařka, zaměřuje se jasně na tři cíle. Odměňování vysílaných pracovníků i v případě subdodávek, dočasné pracovníky a dlouhodobé vysílání. Bude nezbytné velice bedlivě si přečíst rozsah těchto ustanovení a ověřit si zejména, zda těch několik změn, které jsou předloženy, mohou změnit eh, to efektivní, ten efektivní cíl eh, rovné eh, mzdy za rovnou práci na stejném místě. Já jsem samozřejmě rád, že komise se rozhodla se podívat na směrnici o vysílání pracovníků místo, aby ustoupila těm, kdo by chtěli výsledky už v roce 2014 a tím by tedy opomíjeli už evidentní problémy. Nicméně jsem skeptický ohledně toho, za ten návrh je dostatečný vzhledem k rozměrům celého problému. Jsem přesvědčen, že Evropský parlament společně dokáže tento text posílit. Děkuji, přistupujeme ke každý the Je tu poněkud specifická situace v tom smyslu, že za EPP se zapsalo šest kolegů a za další politické skupiny máme další kolegy. Máme také spoždění, takže já dám slovo třem kolegům z EPP a potom těm dalším kolegům, kteří se také zapsali. Pan Vamekara. Děkuji vám, pane předsedající, paní komisařko, kolegové. Žádný návrh není dokonalý, ani ten, který přednesla paní eh, komisařka Tyson. Pro některé je příliš lekosáhlý, pro jiné nedostatečný, nicméně je to vyvážený návrh a to je důležité. Zabývá se eh, právě eh, potřebami vysaných pracovníků. Evropská komise se zaměřuje na systém rovná práce na rovném místě je e, odměňována rovným e, platem. A tímto tento návrh poskytuje dobrý e, příklad. My jako poslanci i členské státy musí, musíme se společně snažit zlepšit situaci a předcházet dalšímu porušování práva. Víme, že digitální spolupráce mezi členskými státy je jedinou zárukou, že toto půjde eh, vyřešit a eh, my musíme uchovat důvěryhodnost eh, institucí mezi evropskými občany a usilovně na tom pracovat. Paní komisařko, úsilí Evropské komise je nepochybně užitečné, výsledek je velice, velikým zklamáním. Já tu nemám ideologické problémy ohledně svobodného pohybu. Já si myslím, že to je důležitý nástroj v eh, hospodářské soutěži eh, v podnikání eh, jednotlivých firm, ale za té podmínky, že to bude rovná mzda, rovné příspěvky a rovné normy. Protože jinak by se vysílání pracovníků stalo nástrojem sociálního dumpingu, což by škodilo hospodářské soutěži a také samozřejmě těm lidem, kteří by do toho byli zapleteni. Eh, rovnost, ta parita, eh, jsou slova, která jsou v tomto návrhu, je zapotřebí tedy začít od začátku a to velice pozorně, protože eh, ona se ta situace neustále mění například ohledně stabilizace. 24 měsíců to není mnoho. To je ještě více, než kolik se například požaduje pro sezónní práci. A ta dohoda mezi EU a Velkou Británii nám ukazuje na normy, které mění a zhoršují ochranu eh, zaměstnanců a pracovníků. I na to musíme myslet. Děkuji, eh, pan Marias. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Tato směrnice pomůže eh, nám hájit se proti sociálnímu dumpingu. Samozřejmě mobilitu pro pracovní síly potřebujeme, to je velice důležité. Ale je zde takový paradox. Šéfové států a vlád se dohodli na řešení britského problému. A v této dohodě jsou opatření, která znamenají, že bude docházet k diskriminaci na základě národnosti. A to pro pracovníky, kteří e, přicházejí na trh práce ve Velké Británii. Oni totiž nebudou mít jistá práva, která jiní mít budou. Nebudou mít příspěvky na domácnost, nebudou mít daňové úlevy a tak dále a tak dále. Je vůbec možné, že se něco takového děje? Není to snad diskriminace proti pracovníkům z jiných států na základě jejich, jejich národnosti? Myslím si, že to bude velký problém pro například celou řadu řeckých vědců. Jak můžete mluvit o mobilitě pracovníků? Protože toto je skutečně velice ambivalentně potřeba s tím skoncovat. Děkuji, paní González. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Tato posedlost toho, aby členské státy dosáhly vyšší kvóty hospodářské integrace, zatímco ignorují daleko důležitější faktory, například sociální konvergenci, je špatná. Podíváme-li se na potřeby evropských občanů a chceme-li dosáhnout skutečně sociální Evropy, nemůžeme zkrátka tyto požadavky tak nějak přeslíchat. Je potřeba vystavovat sociální Evropu na základě těch nejrozvinutějších zemí, a to demokraticky a sociálně za to ne naopak. Potřebujeme mít takovou administrativu, která bude chtít zmenšovat nerovnosti, ne je zvětšovat. Momentálně máme asymetrický model, který pouze zatracuje základní hodnoty EU. Chceme-li zabraňovat sociálnímu dumpingu, je potřeba podporovat eh, kroky, jako je tento. My podpoříme tuto revizi směrnice o vysílání pracovníků, pakliže se skutečně zohlední práva vyslaných pracovníků a pakliže se bude eh, bojovat proti neloajálním praktikám. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedající. O této směrnice, eh, paní komisařko, vy používáte slova, které používají také populisté a jste mm, odvážná v tom, že se díváte na tu věc cíleně a říkáte jasně váš cíl, že je zapotřebí více mobility v Evropě. E, jedině tak se vytvořit e, mobilitu pracovní síly, více pracovních míst a také poskytovat na evropské úrovni sociální ochranu. Ano, my pracujeme pro všechny eh, evropské pracovníky, aby zde byla rovnost. Eh, a je zapotřebí, aby se bojovalo ve všech členských státech proti podvodům. My k tomu musíme mobilizovat na základě těchto evropských textů a musíme, to musím říci, musíme vytvořit koncensus, který nám bude umožňovat, abychom toto my všichni společně prosazovali a proto vězte, paní komisařko, že vám budeme stát po boku. Děkuji. Na žádost ECR chce si říct slovo ještě paní Honanen a e, protože jsme tam měli ještě tři kolegy z EPP, považuji za slušné dát slovo ještě jedné paní kolegyni. Takže teď paní Honanen. Kiitos, puhemies Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. V současné chvíli eh, Zhruba 8 milionů občanů EU hledá práci v jiném členském státu. Většina z nich je dobře vzdělána, jsou to odborníci ve svých oborech. Kromě toho v Evropě máme 1,6 milionů pracovníků v pohraničí, kteří pracují jaksi v tom druhém státě, než tam, kde žijí. Kromě toho jsou zde vyslaní pracovníci, Eh, kteří mají smlouvy na kratší dobu v zahraničí. Těch je zhruba 1,5 milionu. No, ono je v podstatě jedno, v které té skupině jste jako pracovník. Zásadní je, abyste dostávali stejný plat za stejnou práci. Není možné eh, mít dvouúrovňový systém trhu práce, kde cizinci, abych tak řekla, vydělávají méně než domácí. To by způsobovalo jen problémy. Rovněž by to narušovalo konkurenci, eh, hospodářskou soutěž mezi eh, firmami a bylo by to proti základním právům. Děkuji. Eh, děkuji, pan Šába Šogor. Děkuji. Já zcela souhlasím s hlediskem Evropské komise, podle které je vývoj jakékoliv legislativy nutno založit na dobrých informacích a proto nevidím logiku v úpravě e, směrnice o vysílání předtím, než e, bude e, u konce doba transpozice té vynucovací směrnice, tím pádem zatím neznáme její dopady. Nové činnosti bychom měli podnikat teprve poté, co stávající legislativa je plně implementována, vynucována a nestačí. Já si myslím, že to je zejména důležité v tomto příkladě, příkladě, kde hovoříme o e, principech jednotného trhu, svobodě pohybu, svobodě poskytování služeb v zahraničí. Je potřeba své svou činnost napřít na oblasti, kde dochází ke zneužívání. To je samozřejmě nutné, ale Není možné riskovat to, že vytvoříme další bariéry, například pro mobilitu pracovních sil a tím pádem pro evropskou konkurenceschopnost. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní komisařka. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Chci poděkovat parlamentu za velmi plodnou debatu. Já budu hovořit velmi stručně, protože na začátku jsem hovořila rozsáhle. Chci říct si toto, alespoň toto. Jsem vděčná za celou řadu příspěvků, které zazněly. Pro některé je to příliš, pro, něk- pro jiné je to málo, pro některé je to unáhlené, pro jiné je to pomalý proces. A myslím si, že to je dobrý vývoj mně to zní optimisticky. Mám za to, že mezi poslanci se objevuje vůle naslouchat si a zamyslet se nad tím, jakým způsobem to všechno dovést eh, k funkčnímu konci. A otázka zní, proč nepočkáme, až bude implementovaná směrnice o, ta vynucovací směrnice z roku 2014. Důvod je takový. Tato směrnice měla umožnit členským státům disponovat více efektivními nástroji a lépe spolupracovat oblasti prosazování právních předpisů. Tato směrnice existuje proto, abychom bojovali proti zneužívání předpisů a proti podvodům, abychom bojovali za to, že se právní předpisy budou lépe naplňovat v reálném světě. Zkrátka to dává do rukou státu více nástrojů. Byla to dobrá legislativa, dobrý předpis, kterým jsme podnítili členské státy v tom, aby vše naplnili včas a kvalitně červen je konec lhůty. Musíme se však zamyslet nad eh, hmotně právními pravidly jako takovými. V této oblasti stále ještě vidíme určité nedostatky. A proto říkám, že komise při převzetí funkce slíbila, že tento cíl bude naší prioritou a že se budeme soustředit na přepracování celé úpravy týkající se e, principu stejné peníze za stejnou práci. A proto jsme nečekali do okamžiku úplného naplnění a úplné implementace prosazovací směrnice. Je to právě proto. Chtěli jsme práci zahájit co nejdříve. A v tuto chvíli máme čas a příležitost hovořit o technických detailech. Já jen stručně zareaguji na několik poznámek. Formulář A1, kde se hovoří o příspěvcích na politiku sociální politiky. Zde jde o koordinaci příspěvků na, eh, na sociální politiku zaměstnanosti a my o tom budeme dále hovořit je potřeba, aby takovýto dokument byl dostatečně spolehlivým zdrojem, spolehlivým podkladem. Chceme, aby to fungovalo maximálně efektivně i z hlediska kolektivních smluv. Tohle všechno je třeba však zpracovat v rámci legislativního rámce. A já bych vás poprosila, abyste si přečetli celý text velmi podrobně. Na některých místech Dokonce říkáme, že kolektivní smlouvy se budou uzavírat na podnikové úrovni podle této směrnice. Je třeba však dodržet princip zákazu diskriminace. A to působí určité omezení eh, rozsahu působnosti. Nicméně pročtěte si to a pročtěte si náš důraz na sociální partnery a kolektivní vyjednávání. Také bych chtěla poukázat na to, co jsem říkala už na začátku v úvodní prezentaci. Nám jde o to, abychom podnítili mobilitu v Evropě. Je však potřeba mít zakotvená spravedlivá kvalitní pravidla, která bude možné realizovat v praxi. Zároveň to musí být pravidla, která bude veřejnost akceptovat. Musíme tedy dbát na sociální přijatelnost. Takto jsme postupovali. Já se těším na další debatu, která se bude dál rozvíjet v jednotlivých členských státech. Těším se na příspěvky jednotlivých členských států a mám za to, úplně hmatatelně cítím, že je zde eh, patrná dobrá vůle v této sněmovně. Já vám za to děkuji, děkuji vám za celou debatu a dopředu už vám děkuji v tuto chvíli za spolupráci. Děkuji, paní komisařko. Point of order. Zde procesní námitka, prosím. Ano, pane předsedající, já bych byl rád, abyste mohl odpovědět na moji obavu, protože jsem viděl v této diskuzi o směrnici o vysaných pracovnících, že z extrémní pravice z FN eh, se neúčastnil této diskuze a nežádal o slovo, abych chtěl vědět, jestli jste jim zakázal mluvit, a nebo je to prostě proto, že toto téma vůbec nezajímá. A e, při každé volební kampani e, e, nám otloukají o hlavu, že se jim nelíbí to či ono na Evropě. Děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu na, na pořadu jednání a to je otázka